Vážení kolegové, budeme pokračovat v naší práci v tomto odpoledním zasedání. Nejprve Nejprve ještě chci přistoupit ke schválení eh, zápisu ze včerejšího zasedání, ze včerejší schůze, ten je k dispozici a ptám se, jestli někdo má nějakou připomínku k tomu předloženému zápisu. Nevidím, že by eh, tomu tak bylo a v tom eh, případě je zápis ze včerejší schůze přijat. Nyní budeme vést společnou rozpravu